Ehm, jenom na chvilku bude předsedat eh, místo předsedkyně výboru, tedy já, protože Malcolm do cirka 16.30 má ehm, jiné povinnosti. Pustíme se tady do práce. Doufám, že dorazí ještě více členů našeho výboru. Nejprve nás čeká přijetí návrhu pořadu jednání, který byl obeslán. Má někdo k tomu eh, nějaké námitky, nějaké návrhy na doplnění pořadu dne? Vážení kolegové, vážené kolegyně. Máte někdo něco? Nikoli? Dobrá, takže návrh pořadu jednání je přijat. Mám pro vás jedno sdělení předsedy. Myslím, že starší členové se na to vzpomenou, ale pro nové. Um, výbor IMCO uspořádal pracovní seminář. Bylo to z iniciativy bývalé, eh, bývalé předsedkyně výboru Arlene McCarthyové ohledně eh, požární bezpečnosti, zejména v hotelech. probělo to v minulém funkčním období a nastolili jsme otázku eh, bezpečnosti služeb eh, mnohokrát. Nikdy to všem nevyústilo ve vypracování zprávy. A v této souvislosti předseda našeho výboru Malcolm Harbour vás zve na oběd kdy eh, bude zahájena desátá kula, eh, diskuse u kulatého stolu Evropská akademie. Eh, on tomu bude předsedat, proběhne to zítra od 12.45 do 14.00 v jednom ze salonů pro poslance Evropského parlamentu, tedy bezprostředně po ukončení zasedání našeho výboru. A všichni poslanci a všechny poslankyně, kteří by si přáli zúčastnit se tohoto pracovního oběda, jsou zváni naším předsedou. Je to tedy k tomuto tématu. Je třeba se nějak přihlásit, zapsat? Ne? Bylo by vhodné, kdybyste poslali sekretariátu mail, pokud se chcete účastnit, tak abychom um, měli přehled, mohli zarezervovat dostatečný počet míst v restauraci. Děkuji. A nyní přijetí zápisů ze schůzí za schůze konané 8. Eh, února. Má někdo námitek? Nikoli? Žádné připomínky? Dobrá, takže tento zápis je tímto považován za schválený. A nyní nás čeká rozprava k velmi důležité zprávě. Dokončení vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodování. Eh, myslím, že zpravodaj, který sedí před mnou, eh, pan Arias Echeveria, je nadšencem pro elektronický obchod, takže mu dáme slovo na určitou dobu, potřebnou dobu, aby nám prezentoval svoji zprávu a poté dáme slovo všem eh, stínovým zpravodajům Antonio Goriade de Campuš, Jürgen Krocman, Emily Turinen, a Zague, koho máme Zague? Pan Jon, dále Emma Maklukarken a Mateo Salvini. Takže, pane Ariasi, máte slovo, prosím. Muchas gracias, presidenta. Eh, muy buenas tardes a todos. Hm, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych vám všem popřát dobré odpoledne a chtěl bych eh, pohovořit o této zprávě. Nejprve vám děkuji, že tady mám již druhou příležitost k tomu, abych mohl zdůraznit eh, to, jak je tato zpráva důležitá. Je to zpráva, na které pracuji. Skutečně je to velice závažné téma. Byl jsem eh, zvolen zpravodajem pro toto téma v našem výboru a od té doby tedy již několik měsíců pracuji na tomto tématu, věnuji se několika prvkům nebo eh, těm hlavním prvkům, které se týkají přeshraničního obchodu online. Eh, také jsme tedy vystupovali, eh, jsme vycházeli z různých dokumentů a také jsme vycházeli z různých setkání se zúčastněnými skupinami a také jsme hovořili s různými firmami, které pracují v tomto oboru a já bych všem těmto zúčastněným stranám chtěl poděkovat za jejich eh, podíl na přípravě této zprávy. Během celého procesu jsem zjistil, že je zde celá řada těchto problémů, které eh, tedy spotřebitelé eh, musí řešit. A pokud chceme ještě dále prohloubit eh, elektronický obchod v Evropě a eh, využít jeho plný potenciál, tak je zapotřebí tedy vyřešit mnohé výzvy, které jsou před námi a také musíme přijmout eh, různá opatření. Pokud chceme pracovat v souladu se strategií 2020, tak si musíme uvědomit velký potenciál elektronického obchodu. Zejména to může mít dobrý dopad na zlepšení naší ekonomiky, protože pokud se nám podaří vytvořit skutečně konkurenceschopný elektronický obchod v Evropě, tak to bude dobré a musíme tedy eh, se zamyslet nad některými věcmi. Musíme si zároveň také uvědomit, že, se nám, že můžeme být úspěšní pouze pokud eh, tento, toto téma dotvoření vnitřního trhu pro, elektrický obchod, ob, eh, pro elektronický ob, obchod bude naší prioritou a také musíme nalézt dotatek politické vůle. Nyní je čas na to, aby Evropa dokázala vyřešit všechny výzvy, které před ní stojí a musíme tedy k tomu přistoupit eh, s energií. Eh, již jste bylo mnoho zpráv a také se vedly různé debaty během minulých let, ale zatím tedy eh, ještě musíme přistoupit k jakési vertikální vůli, musíme tedy se Eh, společně domluvit, abychom eh, dosáhli úspěchu. Evropa musí také překonat různé překážky, které jsou zatím v, této, v tomto tématu. My, Evropané, věříme eh, v, ve vnitřní trh. A myslíme si, že je to tedy také dobré pro další rozvoj Evropy. Musíme se bránit proti protekcionismu a musíme také eh, odstraňovat různé drobné eh, problémy a drobné rozdíly, které stále ještě existují. Musíme také zrealizovat eh, to, o, čem, o co usilujeme. Musíme odstranit ty překážky, které zatím existují. Zatím je zde tedy několik iniciativ, které se snaží tyto překážky odstranit. Před několika týdny jsme v našem výboru Eh, slyšeli pana bývalého komisaře Montyho, který hovořil o zprávě pro eh, oživení jednotného trhu. A ta jeho zpráva došla k závěru, že také elektronický obchod musí být součástí našeho digitálního věku a musí také být součástí digitálního programu. A ten vnitřní trh tedy souvisí i s touto oblastí elektronického obchodu. Naše komisařka Nili Krusová také eh, má nyní eh, tento úkol, eh, aby toto zavedla do praxe a my si ji vyslechneme zítra. Co se týče zlepšení elektronického obchodu, tak je důležité, aby to byla priorita. Musí to být také priorita, ke které budeme přistupovat s energií a rozhodným způsobem. Co se týče naší zprávy, tak zde máme příležitost nejenom dotvořit vnitřní trh pro elektronický obchod, ale také můžeme dotvořit vnitřní trh prostřednictvím právě elektronického obchodu, to znamená, ten elektronický obchod nám může do, pomoci k tomu, aby ten vnitřní trh byl dokončen. Je důležité, aby spotřebitelé i firmy mohly využívat plně všechny výhody vnitřního trhu. To také umožní eh, vysoké ehm, kvalitní služby a produkty, které budou k dispozici online. Potřebujeme služby, které budou k dispozici pro všechny. A za stávajících situací, za stávající situace ekonomické krize, bude toto překonávání překážek zcela bezpochybně cestou, jak tedy mm, zlepšit situaci a jak také chránit zranitelné skupiny, zejména malé a střední podniky anebo nízkopříjmové skupiny obyvatel. Potřebujeme určitou čerstvou krev eh, v našem vnitřním obchodu a je důležité, aby elektronický obchod byl přístupný pro všechny euroobčany. Proto musíme přinést efektivní politiky, které dokážou vyřešit stávající nedostatky a stávající problémy v těch stávajících systémech a také musíme plně využít potenciál eh, toho obchodu online. Také musíme posílit eh, respekt eh, a dodržování stávajících pravidel, kromě těch nových pravidel. A už jsem říkal v březnu a ještě jsem to zopakoval v dubnu, eh, že potřebujeme silný elektronický obchod v Evropě a také e, bychom se tím měli dostat i jaksi do globálního obchodu a měli bychom v něm být konkurenceschopní. Také e, to může posílit investice v obchodní sféře, musíme však zároveň chránit e, ochranu osobních údajů. A celkově lze říci, že elektronický obchod 21. století je plný různých výzev. Snažíme se na jedné straně zapojit se do celosvětového obchodu, na druhé straně zde máme tedy Eh, nové technologické sítě a nové technologie, které však eh, mají eh, sebou nosí, které mají sebou zase různé výzvy a musíme zároveň tedy nesmíme rezignovat na technologický rozvoj. Evropa by měla být modelem pro celý svět v tom, jak bude fungovat tato elektronická nebo digitální ekonomika. A měli bychom tedy se pomocí tohoto elektronického obchodu také posunout s vnitřním trhem do 21. století. Um, já ještě nyní upozorním na několik eh, stěžejních bodů, které se týkají eh, toho, kam by se měl elektronický obcho- obchod ubírat. V tom jsem se také soustředil ve své zprávě. Za prvé, co se týče Eh, přístupu uživatelů v Evropě, tak ten bychom měli posílit. Pokud si chcete nakupovat přes internet, tak je důležité, abyste měli dobrý přístup, abyste měli přístup eh, k internetu. Je důležité tedy zvýšit počet uživatelů internetu a také zvýšit kvalitu a rychlost internetu. Také je důležité posílit oblasti, kde zatím ještě není dobrá, dobré připojení na internet. Za druhé musíme odstranit roztříštěnost stávajících eh, trhů Eh, v elektronickém obchodu. Máme zde článek 22 směrnice o službách a je důležité, aby tento článek který eh, zakazuje diskriminaci na základě místa bydliště eh, spotřebitele, aby byl lépe vymáhán. Také musíme ještě zlepšit ochranu spotřebitele a pravidla, která se týkají ochrany spotřebitele. To bude zcela jistě znamenat krok vpřed. Netýká se to pouze smluv, ale také se to týká různých problémů, k nímž může dojít mezi prodávajícím a kupujícím. Dále potřebujeme posílit také důvěru spotřebitelů, kteří by chtěli nakupovat přes internet. A zde je e, řada opatření, která jsou zapotřebí. Musíme vytvořit evropskou značku důvěry, musíme také posílit e, informovanost o internetu a také dohled nad internetem, také potřebujeme mít určitou kampaň, která bude informovat všechny eh, spotřebitele o jejich právech. A také internetové stránky musí mít takové rysy, kterým budou lidé důvěřovat. To znamená, musí zde být třeba funkce pro zabezpečené platby přes internet. A také je důležité chránit osobní údaje občanů. Za páté, musíme také přinést iniciativu, jak eh, nabídnout určité pobídky pro podnikatelskou sféru, aby se přesouvaly na internet. E, to znamená, třeba musíme omezit požadavky na uh, ohlašování a také musíme zlepšit e, platební mechanismy, které se týkají platy přes internet. Musíme také zlepšit um, spolupráci bank a také musíme zabránit tomu, aby eh, spotřebitelé platili v různých zemích různé ceny za stejné zboží. Potřebujeme určité mechanismy, které by tedy celkově prospěly spotřebitelům. Dále potřebujeme také vynaložit úsilí, které zaručí bezpečnost eh, nezletilých, kteří mm, používají internet. Potřebujeme také zajistit vysoký stupeň ochrany dětí a mládeže potřebujeme, eh, je nutné, abychom zahájili určité osvětové kampaně, které budou eh, cílené na rodiče, také na učitele a na pečovatele. Je důležité, aby oni všichni si byli vědomi toho, že mají odpovědnost k tomu, aby děti vedly eh, ke správnému využívání internetu. A co se týče elektronického obchodování, tak je také důležité upozorňovat na to, že je důležité sledovat, jakým způsobem eh, vlastně eh, děti a mládež používají internet. A ještě bych chtěl také poděkovat stínovému zpravodaji za jejich spolupráci a za jejich pomoc během několika minulých měsíců. A také velice vítám všechny komentáře od dalších výborů a těším se i na vaše další budoucí komentáře a dotazy. Myslím si, že, nebo doufám tedy, že eh, naše zpráva tedy bude pokračovat eh, obvyklým postupem. Eh. Děkuji, pane Ariasi. Seznámil jste nás eh, s těmi důležitými body, eh, eh, vašimi šesti klíčovými body. Jistě tato diskuse bude obohacující. Jde tedy o dokončení jednotného věčného trhu online, ovšem zároveň při dodržení kvality produktu a také kvality a, a důvěry i pro malé a středně velké podniky. Mám na mysli některé produkty, které v současné době se prodávají online a všem ne nutně s dostatečnou um, jistotou bezpečnostní ani pro spotřebitele, ani pro výrobce, protože je, jsou zde padělky, které je velice obtížné odhalit. Takže dávám slovo stínovým zpravodajům a začneme Antoniem Korea de Campos za sociální demokraty. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkoval, poblahopřál našemu kolegovi Pablo Ariasovi za jeho prezentaci dnes i dříve. Jeho text je velice užitečný, upozorňuje na výhody a problémy elektronického obchodování a dokončení většinou trhu v této oblasti. Dovolte, abych řekl, že v zásadě eh, mezi mnou a zpravodajem nejsou žádné větší neschody. Já mu děkuji za otevřenost při zapojení zainteresovaných stran a za to, že uspořádal minimálně jednu schůzku, kde jsme obdrželi otevřené informace zvenčí. Za tomu děkujeme pustil se i do jedné problematické věci v souvislosti s elektronickým obchodováním, to je DPH. Eh, také poštovní poplatky jsou tam um, zmíněny v odůvodnění. Možná bychom k tomu mohli uvést ještě více. Když se eh, podíváme na elektronický eh, obchod, vlastně jde o ošetření potřeb 500 milionů spotřebitelů. Zároveň tyto spotřebitele, těchto 500 milionů spotřebitelů, můžeme vnímat eh, jako osoby, které vlastně nakládají s velkou částí bohatství v Evropě. To je velmi důležité v době krize. Um, podívejme se na některé body, které chci říct. Eh, bod odstavec 4. Tam eh, se to týká um, podnětu komisařky, návrhu komisařky Redingové k elektronickému obchodování. Um, jde tady o harmonizaci, minimální harmonizaci. Nejsem si jistý, zda bychom měli touto cestou, nevíme, zase toho komise přidrží. Je to vyjádření určitého záměru, ale nevím vlastně, zda tato slova zde, tato formulace zde má být uvedena. Je možné, že se to nakonec nezrealizuje. Ostave 14. Rozšíření pravidel upravujících smlouvy uzavírané na dálku mezi spotřebitelem a profesionálním obchodníkem. Toto je ta sekce elektronického obchodu, která se rozvíjí nejvíce. Ten segment takže nevyleváme tady dítě s vodou z vaničky. Myslím, že tady by šlo o nadměrnou regulaci právě v oblasti, která se nejvíce rozvíjela bez jakékoliv regulace. Dále odstavec 19. Pokud je o nezávislé agentury na ochranu spotřebitele, jejich zřizování, to je sice hodnotný podnět, ale není mi zcela jasné z toho, jak tuto věc chápu zda by to bylo něco odlišného od solvitu. Všichni vkládáme velkou důvěru v solvit a možná naše naděje neodpovídají dosvádním výsledkům zcela, ale pokud bychom chtěli zakládat novou instituci, museli bychom proto mít odvodění. Podle mého skromného názoru by snad bylo lepší, kdybychom posílili stávající systém Solvit. Samozřejmě pokud je odstavec 20, tam jde o mimosoudní řešení sporu, tak eh, s tím souhlasím. Máme dojem, že existují spotřebitelské organizace, eh, pardon, organizace prodejců, eh, které se společně snaží budovat důvěru spotřebitelů. Takže nějaká evropská značka kvality by jistě napomohla budování důvěry. To je dobrý nápad. Dále eh, opatření na ochranu nezletilých. Pokud je o platby online, je tady celá řada problémů, kdy Ehm, jsou například odmítány v elektronickém obchodě zahraniční kreditní karty, přetrvává fragmentace a proto je třeba, proto je třeba se zaměřit na jasná transparentní pravidla pro DPH v elektronickém obchodě. Potřebujeme spravedlivé konkurenční ceny, a možná, kde bych nesouhlasil se zpravodajem, je u dotací protože tam je to formulováno příliš vágně, to je odstavec 25, je to třeba upřesnit. Respektive jde o grantový program. Další věc, kterou bychom se měli zabývat, je jasné propojení mezi odůvodněním, vysvětlujícím prohlášením a odstavcem 5, protože tam je uvedena jiná priorita než ve vysvětlujícím prohlášení. Ale určitě, eh, když stínoví zpravodajové dají hlavy dohromady, tak to, to řešíme, doladíme. A ještě další, poslední věc. Ehm, velice mě těšilo na této věci pracovat a chci říci, že to je zpráva, která do které se promítá konsensus a nyní se můžeme pustit do jednání o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Si Antonio, je vais laisser la parole maintenant. Děkuji a nyní dám slovo panu Jurgenu eh, Krautsmanovi za klub ALDE. Pardon, eh, chybí, takže to bude Eh, můj přítel Rošfor, který zastupuje. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, musím omluvit pana Kreutzmana, který, Kreutzmana, který má dnes jiné eh, povinnosti, který se brzy k nám připojí ve výboru, ale zatím nemohl dorazit. Má velikou radost z výsledku, který nám předložil pan zpravodaj. A pane zpravodaji, náš stínový zpravodaj zatím nic nevzkazuje ale eh, až bude vyčerpáno kolo stínových zpravodajů, tak já bych se rád přihlásil sám do diskuze osobně. Děkuji. Eh, děkuji, budu hovořit dánsky, říká další stěnová zpravodajka. Eh, děkuji mnohokrát za tuto zprávu. Domníváme se, že tato zpráva obsahuje celou řadu kvalitních věcí, Myslím, že je eh, důležité zvyšovat transparentnost, eh, zabývat se možnostmi řešení sporů, skutečně mimo soudního vyrovnání podobně. Je tam celá řada rozumných věcí. Eh, chtěla bych upozornit ovšem na bod udůvodnění D. Je to už pět let, co se hovoří o revizi směrnice, protože ta směrnice je stará. Hovoří se o tom tady dlouho, Eh, neodpovídá to tomu, co nám bylo slibováno za posledních deset let, takže skutečně potřebujeme eh, to, o čem hovoří zpráva. Víme, že elektronický obchod představuje obrovský potenciál pro spotřebitele, ale je pravda, že je zde celá řada věcí, které třeba vyjasnit. Je celá řada lidí, kteří nemají přístup k elektronickému obchodování, protože nemají připojení na internet. A eh, v této rovině jste řekla velice zajímavé věci. Je třeba, aby všichni měli přístup k elektronickému obchodování a k internetu. Jde o jakési spotřebitelské právo vlastně. Je důležité nejenom mít přístup, ale mít přístup zabezpečený. A opět eh, je tady zazněla celá řada důležitých věcí v této souvislosti úplná harmonizace všech eh, pravidel, všech norm. Já nevím, zda to je úplně nutné pro spotřebitele. Ehm, už jsme hodně diskutovali o směrnici o spotřebiteli a zjistili jsme, že je celá řada možností. Je pravda, že někdy je užitečné provést harmonizaci. Um, uvidíme, co by bylo možné navrhnout eh, v tomto kontextu, ale já bych přece jenom navrhovala určitou obezřetnost, opatrnost eh, v této souvislosti. elektronické mm, knihy, digitální produkty, to všechno mm, jsou věci, které se stále více prodávají po internetu a určitě je nutné, abychom eh, diskutovali o propojení na směrnici eh, spotřebitelskou. Hovoří se také o eh, potřebnosti větší transparentnosti. Je třeba, aby spotřebitelé měli dostatečné informace, aby přesně věděli, co kupují. Další bod. Také je třeba zajistit snadný přístup eh, k nějakému odvolacímu orgánu, odvolací instanci. Eh, to je věc, která je také řešena v rámci eh, spotřebitelské směrnice, protože vše, co se týká ochrany spotřebitele, musí být velmi mm, do detailu sledováno. Musíme zajistit koherentnost mezi těmito dvěma texty legislativními. Myslím si, že toto je věc, kterou musíme brát velmi vážně a nedočkavě eh, čekáme na další návrhy zpravodaje a určitě také předložíme některé návrhy pozměňovací. Děkuji. A nyní dávám slovo panu De Jongovi za klub GUE. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik eh, moet allereerst eh, ons groep verontschuldigen dat pas in de laatste... Děkuji. Já nejdříve se musím za svou frakci omluvit bohužel celé ty um, hovory jsme propásli s tím jiným stínovým zpravodajem, protože tady byl mimo a proto je obtížné se k tomu vyjádřit, ale je to téma, jež se týká vnitřního trhu, kde bezpodmínečně musíme pokročit ku předu. To e, pan zpravodaj jasně signalizoval, já s tím nemohu než souhlasit. Je to velice flexibilní trh, trh v pohybu a spotřebitelé opravdu čekají na to, že se rozvine a musíme dát konkrétní podněty dokumenty. Komise k tomu v loni vydala sdělení, co je v textu i řečeno, ale jinak mám pocit, že komisi příliš málo jakoby vybízíme k aktivitě. Máme tady takový nedostatečný kalendář, v něčem jsme zaostali. Máme i částečné pokroky. Tady paní Kůz rovněž přišla s různými nápady, ale tady zatím ještě jsme ve velice slabé pozici. Jedná se o obchodování, o obchodní zájmy právě na pozadí hospodářské krize. Je to velice závažná věc. Důležité je to zrychlení tempa a to chceme komisi jasně sdělit. Nemůžeme vycházet z toho, že se vše nějakým způsobem vyřídí samo a urovná pár témat. Copyright, autorské právo, to je zcela roztříštěný systém. V každé zemi je to jinak a lidé, jež pracují v jiných, v mnoha zemích, například nebo ti, kteří chtějí prodávat hudební produkty online, tak jsou ve velice obtížné situaci. Tady jde o něco, co by se nemělo jenom zmínit. To se musí nějak podrobně pojednat. Jsou i jiné příklady roztříštěného trhu. Například některé podniky se snaží zamezit tomu, aby se jejich výrobky vůbec prodávaly po informatu. Mají takové například zvláštní obchody. Jsou určité luxusní výrobky, když se to týká, a to ještě jsme schopni snášet, ale jinak u ostatních výrobků je to absolutně svévolné a tam si šroubují ceny, s tím nesmíme souhlasit. Tady zcela jasně musí komise zakročit a přijít se zcela konkrétním eh, řešením. Tady opravdu to musí být průraznější ta zpráva samozřejmě i v tom smyslu eh, předložím konkrétní náměty. Důvěra spotřebitele. Eh, v internetu je to úplně jiný druh důvěry než u obvyklého obchodování, tedy nemůže to přestat nebo nějak ta důvěra nesmí vyhasnout z hranici Evropy tady, e, i když máme vlastní vnitřní trh, tak musíme diskutovat i s Novým Zelenem, Austrálií, USA a jinak i s hospodářskými systémy těch zemí, jež právě jsou stále silnější. A pokud tam máme určité právní mezery, pokud si někdo schválně dá sídlo do nějaké země vzdálené, kde nevěříme pak nebo bychom nemohli vlastně důvěřovat tomu právnímu systému, eh, tak eh, to třeba ani ten spotřebitel neví. A nesmí to vést k protekcionismu, eh, musíme možnost, že si ten spotřebitel může nakoupit od takového obchodu ve kterékoliv zemi. To by bylo z naší strany tedy k těm pozměňovacím návrhům, než předložíme. Yeah. Um, Děkuji. Paní předsedkyně, chtěla bych také poděkovat zpravodaji za jeho práci. Je to velice důležité, pokud chceme dotvořit vnitřní trh, abychom do něj rovněž zapojili elektronický obchod a trh online. Musíme využít všechny příležitosti, které elektronický obchod předkládá pro spotřebitele. Zároveň musí mít spotřebitele dostatečnou důvěru. A také musíme zachovat flexibilitu, aby se nestalo to, že se nám, aby tedy jsme jak si ten elektronický obchod nevyhnali do mimo Evropu. Myslím si, že pro mě je klíčové, aby lidé měli přístup k internetu. A to znamená, souvisí to také i s rozšířením internetu a širokopásmového internetu po celé Evropské unii, aby to tedy bylo eh, dostupné pro občany i pro firmy. Také potřebujeme mít eh, jasné podmínky a musíme mít vždy na paměti, co chce spotřebitel a co potřebuje spotřebitel k tomu, aby se posílila jeho důvěra. Také musíme otevřít eh, nebo musíme využít všechny příležitosti na trhu a to i pro malé a střední podniky. A musíme také se zamyslet nad obavami malých a středních podniků, protože i tyto malé a střední podniky mají určité problémy. Také co se týče harmonizace DPH v Evropské unii, tak mám určité obavy, které jsem také velice jasně vyjádřila. Myslím si, že o tom ještě musíme hovořit. A také si myslím, že zde není nutné, abychom zde měli nějakou další nezávislou agenturu. Já si myslím, že to není nutné a myslím si, že není nutné, aby daňoví poplatníci vynakládali své prostředky na takovou agenturu. Myslím si, že pokud bude fungovat infrastruktura a legislativa, tak nebude nutné mít takovou nezávislou agenturu na ochranu spotřebitele. Děkuji peut pourra en rediscuter parce que j'ai cru comprendre quand... Děkuji. Možná bychom se k té diskusi pak mohli vrátit. Ještě myslím si, že Antonio vlastně říkal, máme už souvit. A je to samozřejmě otevřené téma. Zatím ty diskuse jsou v plném proudu. Je to problém, musíme se ještě nad ním zamyslet. Další, Mateo Salvini, máme ho zde? Není zde. Dobře. Tak. Další na řadě. Eh, pan Rafał Trzaskowski. No, considerando la importancia del comercio. Velice Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji za vynikající práci, protože se jedná o velice velké téma, takže gratulujeme zpravodaji. Jedná se o krok, který může podepřít eh, eh, důvěru spotřebitelů v tento druh podnikání, zejména co se týče různých aukcí, internetových aukcí. Nyní budu hovořit anglicky. V roce 2002 zde byla směrnice a od té doby už uplynulo mnoho vody. A ne, nemáme ani aktualizaci a jak také říká zpravodaj, tak také chybí eh, další zpráva, ta druhá zpráva, o provádění. Od roku 2002 také došlo k velice výrazným změnám, které se týkají zejména aukcí na internetu. Eh, je pravda, že o těch aukcích se nehovoří ve směrnici o obchodování eh, na dálku, ale pokud zde máme aukce typu eBay, tak je otázka, zda je skutečně chceme vyčlenit mimo. Eh, protože v roce 2002, kdy jsme hovořili o těchto internetových aukcích, tak jsme na to měli jiný názor a byla jiná situace dnes se eh, v podstatě, dnes, je, dnes jsou ty internetové akce jednou, jedním z nejčastějších způsobů, jak se prodává přes internet. A také je, také není jasné, jak je to s těmi aukcemi v těch dalších směrnicích. Souhlasím s kolegyn Kampus, že se máme vyvarovat nadměrné regulace, ale zároveň bychom se tedy měli podívat na tu stávající regulaci a přeskoumat ji. A například zpravodaj hovoří tedy o těch aukcích, hovoří o tom, že je důležité lépe chránit spotřebitele a to je téma, které je velice důležité. Dovolte mi jeden příklad. Ve zprávě zpravodaj hovoří o tom, že musí být spotřebiteli naprosto jasné, zda ten dodavatel je konečný dodavatel nebo zda je pouze zprostředkovatel. A to je velice důležité, zejména když hovoříme o aukcích, protože někdy na těch aukcích vlastně nevíme, kdo je ten náš protějšek a zde ten spotřebitel není dostatečně chráněn. Myslím si, že tyto dva body, které se týkají aukcí, by mohly být ještě trochu prohloubeny a proto tedy máme pozměňovací názory, eh, pozměňovací návrhy. Musíme totiž brát v úvahu situaci a kontext, který se tak rychle mění, a zejména ten kontext, který se týká internetových aukcí. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní se podívejme na další seznam řečníků. Schwab, Rochefort, Kristel Schademoser a Evelyn Gepard. To jsou tedy další přihlášení na mém seznamu. Eh, po... Já tady navrhuji, nebo ptám se, zda by jim nevadilo, kdybych teď dala slovo stínovému zpravodaji. Nevadilo, čili poprosíme pana Krocmana, který je stínovým zpravodajem za skupinu ALDE. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tady máme zprávu, která se pokouší udělat to, co je možné zvládnout, co je možné dotáhnout. Na základě těch zkušeností a znalostí, které máme z toho, jak to vypadá při obchodování eh, online. A právě v té zprávě toho kolegy Čeveria je jasné, že jsou to úvahy důležité pro vnitřní trh. Tady eh, to je takový milník a musíme to trochu posouvat dále, protože elektronické obchodování nabízí obrovské šance a především i pro menší země je zde šance, aby zejména ten spotřebitel měl možnost nakupovat i v těch původních zemích, kde se něco vyrábí, nebo kde je taková jakoby levnější cena díky většímu počtu nakupujících, že by z toho mohl těžit. Takže tady se mně zdá, že to je dobrý základ, to, který, ten dokument, který máme. A určitě budeme diskutovat i dále. Děkuji a nyní eh, pan András Šváb. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve rád využil příležitosti pogratulovat kolegům k té zprávě. Na mnoha místech a rovněž v tom interfejsu k těm spotřebitelům skvělá. A v parlamentu je často záludné to, že vlastně nevíme, co který kolega míní, k čemu dospěje. A já sám tedy musím přiznat, že bych to líp nedokázal. Takže chci děkovat. Tam jsou tak důležité věci. Tady začnu tou čtyřkou. Tam už pan Korea de Campos to nakousl. Zdá to tak opravdu můžeme přijmout, pokud nevíme zatím, zda Evropská komise to opravdu takto má v úmyslu provést. My můžeme přece jako parlament sami prohlásit, co si přejeme, a můžeme si sami mezi sebou rozhodnout, jaké stanovisko bychom měli zaujmout a jak by to v evropském kontextu mělo vypadat u té komisi. A já bych byl velice rád, kdybychom právě mohli eh, všichni o tom diskutovat dále. Právě i s kolegou Dekamposem, i s kolegou Eševeriou eh, a Aria Semečeverio. A právě i u té pětky, tam jsem zjistil, že existuje velká připravenost něco s tím dělat. Například to zjednocování eh, předpisů, eh, praxí, aby eh, prodejce měl možnost tě, těžit se záruk a um, předpisů a pohybovat se mimo hranice svého státu. Nevím přesně, jak je to myšleno, ale doufám, že tak, že se snažíme vytvořit tu možnost, aby byl takový jednotný model, který může i ten obchodník eh, prostě využívat. A i tady, pokud se propracujeme k společné pozici, tak i ten parlament by to pak mohl zkusit navrhnout, aby to vznikla nová společnost směrnice pro spotřebitele. Je to obrovský potenciál, který jde daleko za smlouvy spotřebitelské. Podíval jsem se i přesně na to, co tady pan Aria si přeje, a částečně to i stínoví zpravodajové eh, mluvili o tom u té čtrnáctky, že bychom tam mohli zkusit společně vzít tento záměr a začlenit ho do té eh, službách. Sedmnáctka. Tady trochu to zapadne do toho, co řekl pan kolega de Campos, totiž ty platby online. Tady je zajímavá věc v tom, že máme v podstatě tři zásadní námitky eh, proti té směrnice o nadálku, prodávání nadálku že tu e, směrnici tak rychle nepřekonáme. Pak problém plateb online je přes to, že máme společný platební prostor, ještě není s konečnou platností vyřešen a to je právě za třetí. Tady se o tom mluví v té 17. stále ještě příliš mnoho podvodů a nevím, zda to občanskoprávně dokážeme ukočírovat, abychom i technicky, vlastně se to nikdy nedá vydoučit Nedá se to vyřešit, aniž by každý členský stát měl dostatečně silné struktury k tomu, aby potíral u sebe eh, jakékoliv podvody. Eh, a to efektivně, jak v zájmu jiných obchodníků, tak v zájmu spotřebitelů a to vlastně se nedá jinak řešit a já jsem velice rád, že se to tady říká a že to tady tady kolegovi Ariasovi srdečně chci poděkovat, že to takto vyřešil. Parole est à monsieur Robert Rochefort. Merci, madame la présidente. Écoutez... Děkuji, není pan Rochefort. Děkuji. Stejně jako uh, pře, přepojím se tedy ke svému předřečníkovi, který uh, ohodnotil tuto zprávu jako vynikající a myslím si, že stejně jak již řekl můj kolega Šváb, tak je velice dobré, abychom se Eh, na této práci sjednotili, abychom stejně postupovali i při přípravě směrnice o spotřebitelských právech. Já jsem zde tedy trošku novým, jsem tedy nový poslanec a toto eh, bylo jedna z mých takových prvních úkolů. A když se dívám na název této zprávy, tak mě napadá, zda bychom eh, tomu neměli říkat nějak jinak ten termín dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod, nejsem si jistý, zda ten vnitřní trh vůbec kdy bude dotvořený, protože to je něco, co je neustále v pohybu a co se vyvíjí. A nemyslím to pouze pro Evropský parlament. Myslím si, že tedy to slovo dotvoření, nebo anglicky tedy completion, eh, bychom možná mohli nějak eh, jinak formulovat. Co se týče elektronického obchodu, tak to je skutečná revoluce protože to můžeme nazírat jako určité pokračování podnikání, toho klasického podnikání. A, a technologická revoluce je skutečnou revolucí, protože eh, vlastně máme spotřebitele, které mohou být eh, producentem, mohou se přímo stát eh, obchodníky. To je obrovská dynamika hospodářská. A Nejde pouze o stimulaci v oblasti cen, myslím si, že jde o stimulaci pro to, aby, abychom měli více hospodářských subjektů. To je obrovská dynamika pro celé hospodářství samozřejmě. Ale pokud tady dáme více svobody, více volby, to neznamená, že by to sebou mělo nést méně práv, konkrétně pro spotřebitele. Je nezanedbatelný počet případů, kdy elektronický obchod nedopadá dobře. A konkrétně, jak už to několikrát zaznělo, je třeba to znovu eh, vypichnout. Především pokud je o přeshraniční elektronický obchod, bývají problémy a to je přece jenom naše východisko zde. Rád bych řekl dvě věci ke dvěm konkrét, dvěma konkrétním odstavcům. Začnu 24. Otázka známky kvality či důvěrohodných značek. Už před chvílí to tady někdo zmiňoval. Elektronický obchod zítřka, čím více se bude rozvíjet, tím více vlastně, tím méně budeme vědět, co pochází eh, z respektive mít stále více produktů, které jsou nakupovány z obých stran, které jsou umístěny mimo EU. Už dnes eh, to zažíváme. Webové stránky umístěné v Magrebu, v USA, v Kanadě a podobně. Eh, je třeba tady také informovat spotřebitele. A myslím si, že tady by nešlo o žádný protekcionismus. Domnívám se, že v rámci té případné harmonizace posilování kritérií důvěry v elektronický obchod v rámci jednotného vnitřního trhu by mělo také zahrnovat to, že budeme schopni upozornit spotřebitele na to, že se jedná o e, obchodníka uvnitř EU, v rámci EU. E, možná použít nějakou značku, já nevím, e, prostě nějakou cestu najít, musíme se tím ještě zabývat, protože jinak by naše snahy mohly být oslabeny tím, že se bude nedařit eh, nebo budou problémy s elektronickým obchodem přes webové stránky mimo EU. A my samozřejmě nemáme právo vnucovat svá pravidla obchodníků mimo EU. Eh, proto také v, roce, eh, v odstavci 24 se hovoří o nějakém ekologickém labelu. Já bych byl rád, kdyby měli značky, kvality značky důvěryhodné, které by byly více než jen ekologické a šlo by tam o určitý e, závazek, určité povinnosti obchodníka. Já si myslím, že tady by určitě nešlo o protekcionismus. Dále bych rád uvedl, Další věc, tím už možná skončím. Ne, ano, už vím, co jsem chtěla říct. To se týká situace, kdy například, e, je to bod 10. E, jsem v zemi, ne, promiňte, to není bod 10. U nás ve Francii e, není povinnost mít kamenný obchod, pokud obchodujete online. A domníval jsem se, že že existují e, členské země EU, kde je takovýto požadavek, takováto povinnost. Um, samozřejmě třeba by tato povinnost byla zrušena. A myslím si, že by bylo zajímavé udělat určitou typologii, e, kde bychom řekli, že existuje právo prodávat, aniž by se obchodoval online a zároveň, kdyby existoval segment, kdy obchodování online a obchodování v kamenném obchodě by bylo navzájem doplňkové. Já si myslím, že není možné předepisovat, že nesmí být kamenný obchod nebo že musí být kamenný obchod vedle obchodování online. Určitě spotřebitel musí mít na vybranou. A dále, řada z vás už to zmiňovala, je zde celá ta otázka Eh, informování a také šíření a rychlo, eh, rychlo pardon, vysokorychlostního přístupu k internetu. A, ehm, a nevím, zda by měly být zaváděny ty nějaké nové agentury, ale něco, co by prostě prováděl monitoring, nebo bychom měli mít eh, nějaké doprovodné programy pro ty, kteří se zatím neorientují v obchodování online a v nakupování online, tak aby Eh, tam mohli získat určité informace. Že to by eh, mohly být nějaké informační kampaně, vzdělávací kampaně, nevím přesně co, ale myslím si, že je to zapotřebí taková věc. Děkuji, Roberte. Ano, žádáme mnoho prostředků pro mnoho informačních eh, kampaní, zatím jsme těch prostředků mnoho vyčleněno nedostali, doufáme, že do budoucna to bude lepší. Děkuji za to, že si uvedl, že někdy ten eurožargon by se mohl přece jenom například dokončení trhu, víme, že nikdy nebude ten trh dokončen. Je celá řada slůvek, eh, která jsou součástí eurožargonu a kterým občané nerozumějí. Eh, možná bychom měli trošku změnit slovník. Budeme o tom diskutovat také s komisí. A není má slovo Kristel. Děkuji, paní předsedkyně. I já řeknu pár stručných slov k tomuto velmi zajímavému tématu. Je pravda, že jsme všichni spotřebiteli online. Je to tedy téma, které nás velmi zajímá. Já naprosto souhlasím s tím, co řekla paní Turenen. Je zde určitý problém, který by mělo být možné vyřešit v rámci směrnice na ochranu spotřebitele. Pro spotřebitele je důležité, aby měl důvěru, pokud nakupuje po internetu. Myslím si, že pro pro spotřebitele je důležitější eh, možnost eh, důvěřovat eh, obchodování po internetu, než mít společná pravidla v Evropě. Ta důvěra je důležitější a myslím si, že to je jasně vyjádřeno v bodě 17. Ten je vynikající. Je naprosto nutné, abychom posílili důvěru spotřebitelů. Pokud se například vezmete dánského spotřebitele, který se obrátí na náš soud kvůli nějakém, nějakému německému webu eh, obchodnímu, tak je to velmi komplikované. Někdy je třeba čekat 6 měsíců, aby se rozhodlo, eh, zda vůbec eh, to soud bude řešit. To je pro spotřebitele příliš dlouho. Pokud chce spotřebitel mít jistotu, že budou dodržována pravidla. Takže, jak vidíte, přezranční aspekt je zde velmi důležitý, je třeba zajistit větší právní jistotu. A pokud jde o bod 24, tady zcela souhlasím, pokud jde o tu eh, značku důvěry hodnosti Máme podobné značky již zavedeny v Dánsku. Myslím si, že to je velice dobrý nápad, který by opět posílil důvěru spotřebitelů v obchodování po internetu a myslím si, že Eh, ovšem důležité, aby také existovala důvěra v tuto důvěryhodnou značku. Eh, proto do toho musí vstupovat eh, orgány, které budou provádět certifikaci. Tolik tady ode mne, děkuji. Děkuji, Kristel. Mám, je zde jedna malá otázka na pana Traskovského, nevím, zase mi to podaří dobře vyslovit. Ehm, vadilo by vám, kdybychom eh, přetáhli cirka o 10 minut, protože je to důležité téma. Máme zde zástupce komise, eh, který musíme také dát slovo eh, poté, co si vezme slovo Evelyn. Nevadí vám to? Dobrá, děkuji. Takže Evelyn. Ano, děkuji a děkuji taky panu Třaskovskému, že nám umožňuje pokračovat v tomto tématu. E, rovněž v tom smyslu, že právě se jedná o téma, jež e, je závažné pro celou Evropskou unii. Rovněž já bych na začátku poděkovala za tuto výbornou předlohu, která nám dává skvělý základ pro to, abychom mohli pracovat dále ale stejně jako jiní kolegové bych ráda z toho vyhmátla pár bodů, které mně připadají zejména závažné. A právě panu Rošforovi bych chtěla rovněž dát zapravdu, že ta desítka byla velice důležitá. Eh, zda tedy by nestálo za to odbourat eh, ten požadavek na ten kamenný obchod. Přece mohou existovat různé druhy obchodování, provozování živnosti. My bychom neměli lidem předepisovat, co je povolené, co povolené není. Eh, pokud samozřejmě splňují ty podmínky, že jsou transparentní, obchodují poctivě, stejně tak, jako můžeme eh, ukládat spotřebitelům, nemůžeme spotřebitelům ukládat, jak se budou pohybovat a jak budou nakupovat. Pokud třeba nějaký spotřebitel řekne, já po internetu nakupovat nechci, my mu tu povinnost rovněž ukládat nebudeme a na to nesmíme zapomínat ani u naší diskuse, že základní svoboda spočívá v tom, že si každý zvolí způsob nakupování. Rovněž i mně se ta sedmnáctka líbí dost eh, dobře, protože přesně pojmenovává ten problém, na něž narážejí mnozí spotřebitele a již musíme nějak vyřešit, jakou formou to nakonec eh, bude vyřešeno, zda tedy využijeme RAPEX, tedy systém toho včasného varování nebo jiným způsobem. O to tady ani nejde. Spíš jde o to, abychom se do té otázky pustili, abychom opravdu trochu eh, zatlačili na Evropskou komisi, aby se tím zabývala a ještě navíc, a tady bych ráda tady ještě takhle viděla posílené Ariasy, totiž otázka ochrany údajů. Po internetu se posílá celá řada údajů. My tam eh, v vyplňujeme už při objednávce, pak při platbě různé osobní údaje a ochrana těchto údajů a e, totožnosti toho nakupujícího, to je samozřejmě zásadní věc e, v této souvislosti. A ještě jsem chtěla e, se zmínit o bodu, o němž se zatím nikdo nezmínil, ale mně připadá velice důležitý, to je bod 21. Tady rovněž jde o to, abychom zajistili vysokou míru právní ochrany nezletilým. A zejména v dnešní době, kde se stále více těch obchodů e, eh, uskutečňuje nikoli pouze eh, počítačem stolním, ale i mm, mobilním telefonem. A teď máme dokonce iPad a to mladí lidé si v tom libují. Takže tady se musíme zamyslet, jak v tom kontextu pojednáme tuto problematiku, jak budeme chránit chránit děti nezletilé, kteří jsou obchodníky oslovováni. V 80. 90. letech tam vím, probíhala velice živá diskuse v Německu o těch pouličních prodejcích, například, kteří jim nabízeli smlouvy na mobilní telefony těm mladým lidem, kde vůbec nedodržovali pravidla, totiž, že například eh, nezletili, nesmí z právního hlediska podepsat žádnou smlouvu na, například na mobil. A tehdy se to vyřešilo a tady rozhodně myslím, že i zde můžeme využít této příležitosti, abychom zde zajistili, že ani ten prodejce nesmí Eh, protože tady to z toho obličeje ani nepozná, zda je někdo neznatilý, Tedy budeme chránit nejen eh, nezletilé, ale i podnikatele, ty prodejce, obchody, kteří by mohli jinak se dostat do nějakých nesnází tím, že jim schází vlastně informace o tom, kdo od nich nakupuje. Takže i do toho se musíme dát. Eh, to není nezanedbatelná věc a proto ten bod 1.20 je opravdu velice důležitý. Já myslím, že je skutečně to třeba ještě prohloubit pro následující generace. Nyní dáme slovo, to věc důležité, panu eh, Davidu Majerovi, který zastupuje Regesanko z Evropské komise. Thank you very much, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady opravdu jsem představitelem DG Sanko, ale musím říct, že ta zpráva a to sdělení, to byl produkt celé řady různých služeb komise a rovněž i ta odpovědnost za další sledování bude ležet mnohých, na mnohých bedrech. Tady jsou tři takové fundamentální záležitosti týkající elektronického obchodování. Za prvé, elektronické obchodování tam nejde pouze o obchodování online. Pokud to funguje a pokud je na to nahlíženo jako na věrohodnou alternativu spotřebitelského nakupování, tak to bude mít velice silný dopad na celý maloobchodní e, sektor a na utváření spotřebitelského chování. Už víme, že obchody, které jsou eh, buď už kamenné, anebo každopádně offline velice bedlivě sledují, eh, jak se účtuje a kolik se za to zboží účtuje na internetu a naopak. A ten spotřebitel často si to najde na internetu a pak přichází do kamenné prodejny a řekne, na internetu jsem to našel za tolik a tolik, za kolik mě to prodáte vy. Je to důležitá vazba. Neznamená to, že si každý musí začít ve velkém nakupovat online, ale potřebujeme, aby elektroničtí obchodníci byli větší věrohodnou, důvěryhodnou alternativou. A pak z toho máme obrovské výhody. Lepší fungování trhu, lepší rovněž vlastně zacházení se všemi, rovněž i s těmi, jež po internetu nenakupují. I oni by z toho mohli mít velký prospěch, pokud elektronické obchodování se osvědčí, protože ten trh na zboží a na služby už je dnes tak propojen, že čím lépe bude fungovat to elektronické obchodování, tím lépe bude fungovat obchodování eh, celkem, celkově. Tedy nenahlížejme na to jako na nějakou e, speciální e, část našeho trhu, protože způsob chování jak podnikatelů, tak spotřebitelů se už stále více stává takovým vzájemně závislým na různých okolnostech a ten dominový efekt je tam opravdu silný. Proto je rovněž velice důležité, abychom dosáhli toho, že bude fungovat to přeshraniční obchodování elektronické a tam tomu se chceme věnovat a Elektronické obchodování jako takové se z malého už rozrůstá poměrně rychle, ale v té přeshraniční oblasti to stagnuje. Tam doslova se to prostě nerealizuje, což často znamená, že obchodníci odmítají e, prodávat těm, jež jsou za hranicemi. Máme problém pokud bude přeshraniční obchodování fungovat, tak ten pozitivní efekt, který eh, vznikne na tomto základě, by mohl být prodloužen na celém trhu. Čili ten trošičku ospalý eh, maloobchodní sektor v jedné zemi, kde jsou eh, vysoké ceny, omezená nabídka, pokud se nám oživí a zvěrohodní eh, přeshraniční elektronický obchod, pak lidé začnou hlasovat nohama, jak se někdy říká, přejdou, nakoupí v tom jiném státě a i ten domácký, eh, to domácí odvětví maloobchodní se bude muset probudit a bude muset nějak reagovat. O to tady jde. Je velice důležité oživit přeshraniční obchody. Ne proto, že bychom chtěli, aby všichni začali eh, masově nakupovat eh, přes hranice, ale právě znovu z důvodu dopadu na chování jak maloobchodníků, tak těch spotřebitelů, zejména u těch malých a středně velkých členských států, protože jsou velké členské státy, u nichž ten elektronický, to elektronické odvětví eh, obchodní funguje dobře, ale v jiných například ne, proto tedy podařilo by se li eh, toto odvětví nějak integrovat, tak by ty výhody byly u malých středních podniků, malou obchodníků i u spotřebitelů. Všichni by z toho měli eh, lepší volbu, větší sortiment a snad i výhodnější ceny pro spotřebitele. A pak poslední bod. Proč to zatím nefunguje? To je složitý problém, tady píše autor. Tam je mnoho rodičů, kteří jsou jakoby otci a matkami těch problémů. Mnoho firm má mnoho důvodů, eh, proč nenabízí přes hranice své výrobky. Před pěti, deseti lety to vypadalo trošku jinak. jinak. Dnes už to není pouze nedostatek důvěry, protože ta důvěra roste, ta se rozvíjí, um, spotřebitelé jsou stále více spokojeni s tím nakupováním po internetu. Ta pravá překážka spočívá v tom, že opravdu podnikatele odmítají to prodávat. 13,5 tisíce testujících eh, jakoby transakcí probíhá a pouze v 61% případů nám obchodník odmítá to zboží dodat. Tedy tam to opravdu nefunguje. Pokud tu překážku nepřekonáme, tak otázka té důvěry spotřebitelské se ani neobjeví, protože není komu důvěřovat, pokud nám ten někdo nechce nic prodat proto tedy musíme se zabývat hlavně těmi důvody, proč podnikatelé nechtějí prodávat přes hranice. Samozřejmě musíme zajistit tu důvěru toho spotřebitele a zejména v těch aspektech, o kterých víme, že jsou důležité. Ochrana osobních údajů, harmonizace, ale zároveň musíme se ujistit, že ten obchodník je ochoten něco prodat. Ochrana spotřebitelů to je jiná věc, ale ta jedeš, 61% míra těch, jež neprodají, to je závažná věc. Čili informovanost, efektivní mechanismy nápravy. Pokud se něco nedaří, tak musí mít spotřebitel ten pocit, že se to dá jednoduše vyřet, vyřešit. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane Davide Majere. A nyní, abychom uzavřeli toto plodnou desku, se dáme ještě slovo našemu zpravodaji, panu Arias Echeveria. Eh, eh, Proto děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří vyjádřili své různé názory během této dnešní debaty. Chtěla bych poděkovat také všem, kteří, eh, také všem děkuji za hodnocení této zprávy. Chci říct si následující. Je zde hodně pozměňovacích návrhů, které jsou spíše na té úrovni jednotlivých slov, určité tedy redakční úpravy. A myslím, že však mnoho těch pozměňovacích návrhů už jsou jaksi začleněny do této zprávy. Je pravda, že ta zpráva je samozřejmě ještě otevřená dalším pozměňovacím návrhům. A já jsem se také snažil eh, sestavit tu zprávu tak, aby ještě tam tedy mohly se začlenit případné pozměňovací návrhy, které vítám. Chci říci, že jedna z nejdůležitějších podmínek pro to, aby elektronický obchod dobře fungoval, je to, co už zde zaznělo také od kolegů, je tedy důležité posilovat tu, tu důvěru a Eh, takové to atmosféru důvěry. A to, to můžeme také posílit tím, že budeme spotřebitelům eh, poskytovat informace, které se týkají povahy jejich obchodních, tedy podle, podle té obchodní transakce, kterou se chystají provést, co se týče tedy těch eh, přeshraničních obchodních transakcí. Je velice důležité, aby spotřebitelé věděli, komu posílají své peníze, za co vlastně platí, jakým způsobem budou tu platbu provádět. E, také je důležité, aby ti spotřebitelé věděli, že se jedná o originální produkty, že se nejedná o žádné padělky a je důležité, aby věděli, že, e, jsou, že ty všechny produkty, které kupují, e, také splňují všechny právní podmínky, které platí v Evropské unii. Je tedy důležité, aby také k tomu byly připojeny ty příslušné dokumenty, které toto osvědčují. Evropská unie také může posílit důvěru tím způsobem, že zajistí bezpečnost eh, plateb a postará se o to, aby také bylo možné řešit případné spory. Musíme také také se musíme zamyslet nad tím, zda tedy eh, potřebujeme určité zvláštní finanční prostředky pro školení. Myslím si, že během několika let by spíše mělo eh, běžná, běžná výuka ve školách by měla také obsahovat eh, určitou výuku o moderních technologiích. Myslím si, že tomu už tak je v mnoha zemích a většinou se také učí, tedy ve školách ty počítače v uvozovkách. A tam by také se tedy měli mm, mm, ti žáci učit i o podmínkách nebo o pravidlech pro e, tom, jak nakupovat přes internet. Myslím si, že bychom měli zvyšovat povědomí a také bychom měli zvyšovat znalosti spotřebitelů. A to Eh, kvůli tomu, aby lidé považovali nakupování přes internet jako součást běžného života, aby se na to dívali jako na běžné nakupování v kamenných obchodech. Co se týče určitých závěrů, tak já si myslím, že naše nebo ještě starší generace asi nebude tou generací, která bude využívat obchodování přes internet nejvíce, ale myslím si, že ta mladší generace, naše děti, ty zcela jistě budou nakupovat přes internet pomocí počítačových aplikací a myslím si, že budou nakupovat přes internet eh, mm, velice často. Takže naše děti a naše vnoučata budou už žít eh, ve světě, kde bude eh, nákup přes internet zcela běžný. Děkuji. Arias. Děkuji, pane Ariasi. Byla to skutečně plodná diskuse, takže předpokládám, že se objeví pozdělací návrhy, které věc obohatí. Ráda bych vám připomněla, že lhuta pro předkládání pozdělacích návrhů je 8. června 6, 16 hodin. 16 hodin 8. června. Pane Ariasi, chcete něco upřesnit? Děkuji, já se omlouvám, že se ještě k tomu vracím. Chtěl bych ještě poděkovat panu Třaskovskému za ten čas, který nám jste dovolili ještě využít pro dokončení naší rozpravy. Děkuji. Dobrá, nebudu ztrácet eh, čas. Děkovat mu také. Děkuji mu, Tereza, za všechny. Nyní projednáme další zprávu, která je zrovna tak důležitá a pro pana Rošfora nebudeme hovořit o překážkách při dokončování jednotného trhu, ale při mm, naplňování jednotného vnitřního trhu, nevím, za to je dobrý termín. V každém případě, pane Třaskovský, máte slovo, abyste nám poprvé prezentoval svůj návrh zprávy, váš pohled na téma, eh, kterým se zabýváte. Dávám slovo, abychom nestráceli čas. Omlouvám se za to spožení. Um, eh, není to úplně poprvé, myslím, že o tom budeme hovořit už po třetí, ale dobře. Tedy pohovoříme o Švýcarsku a o vnitřním evropském trhu. trhu. Rozhodli jsme se k tomuto tématu přistupovat eh, velice vážně. Měli jsme i slyšení, eh, měli jsme komisi vyšetřovací a minulý týden jsme dokonce byli ve Švýcarsku. Tady chci poděkovat sekretariátu za dokonalou organizaci této cesty. Hovořili jsme vlastně se všemi, eh, s jejich poslanci, s vládou, s příslušným odborem, eh, předsedou Bernského kantonu, eh, prezidentem švýcarským a vyslechli jsme si všechny jejich názory. V podstatě už pár pěkných měsíců se tím zabýváme a zdá se, že lze koncipovat dva přístupy, protože jsme měli hodně konzultaci se sekretariátem, s komisí, s eh, podnikateli a tak dále. A švýcarští kolegové, hovoříme-li s nimi, tak máme někdy pocit, že jsme vlastně redundantní, protože množství z našich partnerů uh, nám řekli, že vlastně jsou zcela spokojeni s tím, jak situace vypadá, že tam už není moc toho, co vykonat. Ale zase druhý extrém, a ten jsme vyslechli jak i ze strany některých unijních činitelů, tak i tam, je, že bychom se měli snažit přejít na úplně jiný jin, do jiného stádia, jako v těch vztazích, tak, abychom pak Švýcarům řekli buď tak, nebo vůbec. Na, na druhé straně Švýcarsko je hrdé na svou suverenitu a na to, jak ty vztahy vypadají. Tedy většina problémů, jež vůbec existuje, tak má eh, své kořeny v té velice složité povaze těch vztahů. Totiž tito lidé zamítli um, dohodu o společném hospodářském prostoru a je to paradoxní, protože Švýcaři byli jedni z hlavních, jedními z hlavních vyjednavačů, to byli ti, kteří měli o to zájem a v určitém smyslu i to vynalezli a pak to jejich občané zamítli, no a prostě musíme s tím žít. My jsme přijali, myslím si, řešení velice pragmatické, totiž v tom smyslu, že jsme se nejdříve zamysleli nad tou stávající situací a pak nad tím, jak by se dala zlepšit. A tady je pár způsobů, které by se dalo použít. Já vám tady vyjmenuji pouze pár příkladů, většina z nich je v té zprávě. Tedy jednak podpůrné mechanismy, podpůrná opatření, E, k nímž někdy Švýcarsko sahá a z našeho pohledu a i e, z hlediska předpisového rámce bychom se měli maximálně snažit, abychom švýcarské kolegy přesvědčili, že jsou proporcionální, že je to přiměřené, jinak nemáme e, jasnou tržní situaci a nefunguje. Jinak překážky v tom, jak funguje vnitřní trh, tak ty existují jak ve Švýcarsku a tady nabízíme nebo navrhujeme přeskum a druhá věc je eh, absolutní um, um, jakoby dodržování těch eh, pravidel pro fungování dnešního trhu. Pokud je neaplikujeme pro, plošně ta pravidla, tak se vlastně nedá o pravidlech mluvit, která by byla nediskriminační. A potom další záležitost to je flexibilita, zejména z hlediska volného pohybu osob. My jsme to diskutovali na mnohých fórech a zároveň jsme uvažovali, jak snížit tu roztříštěnost, zejména při implementaci rozhodnutí, možná určitými způsoby, jež by švýcarským kolegům vyhovovaly z hlediska toho, že by se mohli i účastnit toho rozhodovacího procesu. Na druhé straně jsme se švýcarskými kolegy hovořili a uvažovali i ve vlastním kruhu. Dokonce i když v současné době přijmeme eh, ten názor, že budeme pracovat s tím, jak ta situace vypadá, tak přesto ještě máme co dohánět ve výboru pro vnitřní trh a budeme mít obrovské složky, které se k nám brzy dostanou. A švýcarští kolegové si toho jsou dobře vědomi. Nebudu je tady všechny vyjmenovávat. Eh, to je eh, balíček zboží, eh, směrnice o spotřebitelských právech. Vlastně na cokoliv sáhneme, tak vždy to bude znamenat hodně z hlediska těch vztahů se Švýcarskem. A pak ty bilaterální vztahy mezi námi a Švýcarskem. Tam bude obtížné, snad i nemožné, posunout se dále na základě toho, jak je to nastaveno nyní, když máme přece tak velké úkoly a tak obrovské věci k vyřešení, tedy poté, co jsme vedli mnoho dialogů, vyslechli jsme si i komisy, nyní při nejmenším z hlediska budoucnosti bychom měli využívat všech možností a snažit se zpět k takové univerzální bilaterální dohodě, jež by byla všeobjímající mezi námi a Švýcarskem. Jinak když máme mnoho těch různých složek, jež musíme nějak řešit, pokud bychom je měli řešit jednotlivě v blízké budoucnosti, tak se to stane obrovským úkolem. Um, nevím, jak by to mělo vypadat. Měly by to být konkrétní ujednání, ale zároveň musíme být odvážnější. V tom návrhu toho dokumentu jsme tam dali takovou, takové vysvětlení, že bychom to měli e, vzít v úvahu jako možnost do té zprávy, nevím, jestli to stojí za to dát, ale chceme Tady se nedá pouze ke Švýcarům přistupovat s tím, že jim budeme kázat. Ne, tam musíme vyslechnout eh, jejich názor a prostě si uvědomit, že to je určitý speciální vztah, který si zaslouží zvláštní pozornost, že to není obvyklá země v úvozovkách, která se na, například snaží stát členem Evropské unie a o to pouze jde. Ne, tady se musí stříhat na míru. My jsme si vyslechli všechny argumenty, eh, hovořili jsme téměř se všemi a ukázalo se, že tady je ještě komise, delegace EU a tam zároveň oni jsou těmi strážci té smlouvy. Zároveň však tady je důležité, aby dvoukolejně i parlament se snažil o nalezení, nalézt rozhodnutí a oni si myslím toho cení, že se o ně zajímají i europoslanci a že jsou ochotní s nimi vstoupit do té diskuse. Tedy konečný termín podávání pozměňovacího návrhu se rychle blíží, jak už jsem poznamenal, po tom slyšení, po té návštěvě. Já sám tu zprávu poopravím ještě, pozměním a pak budeme čekat co nám přijde na stůl a já budu spolupracovat se stínovými zpravodaji, abych zkusil dospět ke kompromisním řešením, které budou přidatelné pro všechny. A znovu děkuji. Ještě jednou děkuji sekretariátu za to, jak pomohl zorganizovat jak to slyšení, tak i ten, tu velice důležitou misi do Švýcarska. Existují samozřejmě precedenci. I zde máme důležitý precedens i pro e, legislativní výbor, nazvěme to diplomací. A e, těším se na spolupráci se stínovým zpravodají, abychom to trošku mohli uzavřít. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát. Um, pane Třaskovsky, to je to asi nejsložitější na předsedání této schůze vyslovit správně vaše jméno. Další věc ehm, pro mne nebude tak ehm, složitá na vysvětlení. Já dávám slovo panu Repovi, jehož jméno mimochodem znamená liška. Takže prosím, máte slovo. Latinaksi. Eh, Tak latinsky se to řekne tedy vulpes calida, jenom tak pro doplnění. Chtěla bych poděkovat panu Třaskovskému za velice vyváženou zprávu. Domnívám se, že tato zpráva vrhá světlo a vysvětluje vztahy mezi Evropskou uní a Švýcarskem. Tato zpráva také zdůrazňuje určité prvky. Jedná se o prvky, které možná zpomalují vzájemný obchod mezi Evropskou uní a mezi zeměmi ESVO. Už jsme se zúčastnili mnoha setkání a to tedy včetně i různých konzultací na vysoké úrovni. A vyplynulo z nich, že dohoda mezi Norskem, Islandské, eh, Islandem a Lichtensteinskem je nejjednodušší alternativou. Musíme respektovat rozhodnutí Švýcarska, protože Švýcarsko se rozhodlo, že dohodu nepodepíše. A s tím se musíme vyrovnat, i když to pro nás možná nebude tak snadné. A co se týče doporučení pro ty dvoustrané vztahy tak myslím si, že to, do, to doporučení je velice pozitivní. Nemůžeme Švýcarsku něco přikazovat, musíme je respektovat a musíme je chápat. Já sám nemám žádné konkrétní komentáře, které by se týkaly obsahu té zprávy. Nicméně e, jsou zde určité výzvy, které se týkají dohody o EHP. Jedna z těch největších výzev se týká velice pomalého provádění této dohody. A je to z důvodu interinstitucionálních a strukturálních. Co se týče dohody o EHP, tak jde o to, aby se zkrátil, zkrátily lhuty, zkrátily se, aby se zkrátily doby, které uplynou mezi tím, kdy bylo učiněno rozhodnutí a kdy bude to rozhodnutí zavedeno do praxe. Dále, co se týče zemí, které jsou stranami této dohody, tak je důležité, aby všechny tyto strany měly dostatečné nástroje k tomu, aby mohly všechny ty záležitosti provádět. Netýká se to pouze směrnice o službách, ale všech směrnic. A děkuji vám také za vynikající spolupráci. Děkuji, pane Repo. A nyní a pan Jürgen Kreuzmann z ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva se pokouší, a to vítám, dosáhnout něčeho velice obtížného, totiž v eh, Švýcarsku a Lichtensteinsku, totiž tam jde právě, i když se to týká i Lichtensteinska, o ten vztah k tomu Švýcarsku. A tam se pan zpravodaj na to omezuje což mu dává možnost načrtnout ty problémy. Například provádění směrnice o službách a problémy, jež Švýcarsko má u těch služeb, které e, do něj proudí z Evropské unie. A tady se popisují ty problémy a dokonce je tam i pokus poukázat, kde by se dalo nalézt řešení. A to je opravdu chválihodné. Jinak musíme konstatovat, a to ukázalo i to slyšení, i ten dialog s těmi švýcarskými kolegy, parlamentáři, že je to velice obtížné ten vztah Evropské unie se Švýcarskem nějak silně zlepšit, protože samotná struktura švýcarského státu jim vlastně nedovoluje přebírat to, co už například se schválí v rámci Evropské unie. Oni například nemají ústavu, o níž by se dalo prohlásit, že v ní stojí přejímejte eh, všechny eh, směrnice, eh, přejímejte judikaturu Evropského soudního dvora. To se nedá. Totiž ústavní právo, jako například v Německu, to jde, ale tam se to nedá, protože ta přímá demokracie ve Švýcarsku nějakým způsobem to znemožní. Tam má poslední slovo lid, referendum teda v praxi, a jinak by to nešlo uplatnit, kdyby tam ústavní soud měl to konečné slovo. Tedy nejde Švýcary požádat o to, aby prostě vše převzali. To prostě nefunguje. To rovněž tady ta zpráva uznává. O tom hovoří a je dobré, že se snažíme omezit na umění možného, což je zlepšení těch vztahů i na praktické úrovni, což se v té zprávě konkrétně projevuje. Já jsem dlouze uvažoval, zda by se dalo učinit i více, jít dále v těch vztazích Evropské unie se Švýcarskem a zatím se opravdu došel k závěru, že to prostě nelze. Přesně tak, jak to konstatuje i ta smlouva a téměř to vlastně tady dokazuje tím, že vztahy mezi EU a Švýcarskou prostě tam je určité státní uspořádání s úplně strukturou, jež je vlastně eh, neslučitelná se strukturou Evropské unie z hlediska nějakého dalšího harmonizování, takže to je vlastně vyvážená zpráva. Eh, Vyňat to tam bylo to, co Švýcary nějakým způsobem popuzovalo, nebo co jim nevyhovalo, e, co je vytáčelo takzvaně, to vypadlo. A v tom zdůvodnění a v tom vysvětlujícím prohlášení je přímo, jsou ty problémy pojmenovány. Zpráva je tady velice vyvážená a já vycházím z toho, že v praxi opravdu žádné velké změny nenastanou, v té spíš doplnění uh, a tady bych si dovolil poděkovat panu zpravodaji, že tady takové ty ostré hrany z toho vyňal, které by možná mohly uškodit tomu klimatu, eh, to, těch vzájemných vztahů. A opravdu se snažíme vyjmenovat problémy, ale zároveň usilovat o možné a soustředit se na zlepšení toho, u čeho se zlepšovat dá. Děkuji. Děkuji, pokračujeme paní Rühle, prosím. Já budu mluvit pouze krátce. Já rovněž mám pocit, že to pan zpravodaj zval krásně. Ani my nemáme tady pocit, že by se dalo něco zlepšovat. Přesně to, na co jsme přišli my, se v té smlouvě zračí. Tedy není tady vůbec žádná mezera. Já mohu než, nemohu než poděkovat. Děkuji. Okay, thank you. Well. Dobrá, děkuji. A nyní dávám slovo našemu panu předsedovi. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já děkuji mnohokrát za to, že jste mne zastoupila dnes odpoledne. Eh, Účastnil jsem se eh, schůze s delegací z japonského parlamentu. To bylo velice důležité pro eh, udržování vztahu mimo jiné i s naším výborem. Zaprvé se chci omluvit, že jsem tady nebyl na úvodní prohlášení pana Třaskovského. Nerad bych něco opakoval. Chci mu poděkovat v každém případě za energii, se kterou se do toho vložil. A bylo velice příjemné společně s ním být v Bernu minulý týden, kde jsme měli sérii velice konstruktivních jednání se švýcarskými eh, poslanci, zástupci vlády a také prezidentem. Myslím si, že to bylo velice užitečné pro lepší pochopení některých otázek, které se, eh, které se týkají eh, pravidel na vnitřního trhu. Bylo velice prospěšné se sejít s předsedou Bernské zprávy v tomto roce v rámci té švýcarského systému. Bylo dobré se lépe zorientovat mezi tím, eh, které pravomoce příslušejí kantonům, které federaci, federálním orgánům. Také bylo zajímavé, že samotné kantony by rády posílili spolupráci, bylo by spolupráci a chtěli by se přímo zapojit do některých eh, evropských záležitostí postupu. Jak jsme zjistili během návštěvy Švýcarska, eh, místní samozprávy často nesou přímou zodpovědnost za eh, provádění některých pravidel jednotného většího trhu, zejména otázek, jako jsou služby nebo jiné oblasti, kde lidé například potřebují pracovní povolení a podobně. Takže tím jsme získali lepší přehled o určitých souvislostech, zprávu to jistě obohatí. Jedna z věcí, která se týká služeb a obchodu a byla tam zajímavá odezva, nebyla nějak nepřátelská, ale chci říct, že některé otázky, které nastolila směrnice o službách, nebo které přinesla směrnice o službách, eh, například pokud je o analýzu opatření, které, kde dochází k diskriminaci některých poskytovatelů proti jiným zemím, tak eh, jde o to, zda zároveň členské země sami uvolnili to prostředí uvnitř svých zemí. Myslím, že je možné, že budou i případy mezi jednotlivými kantony ve Švýcarsku, kde eh, poskytovatel služeb nacházel, naráželi na problémy kvůli rozdílné legislativě, takže tento postup se ukázal být velmi ceným. Samotní Švýcaři vlastně interně zlepšili eh, své obchodní eh, prostředí. A je možné, že díky směrnici o službách se některé problémy zmizí v samotném Švýcarsku. Dále otázka jednotného kontaktního, jednoho kontaktního místa pro podniky, které chtějí obchodovat eh, ve Švýcarsku, poskytovat služby ve Švýcarsku. To si myslím, že také je v souhlase se švýcarským pojetím velice otevřené ekonomiky. A to je jeden z klíčových prvků směrnice o službách. Takže je možné, že předložím eh, stručný poznací návrh, abych upozornil na tyto věci. Myslím, že jsme totiž eh, měli poměrně dobrou odezvu v těchto věcech, pokud se mnou zpravodaj souhlasí. No, za to jsme byli rádi, takže bych to samozřejmě formuloval velmi obecně, ale myslím si, že tady to bylo ukázkou toho, jak procedurální eh, záležitosti eh, byly zajímavé, zatímco formální legislativní překážky až tolik zajímavé se nezdaly být, tak to bylo zajímavé si odnést té návštěvy. Dále, pokud je o země HPF, ta posílení parlamentní spolupráce, měna informace a tak dále, to myslím bylo všechno také velice eh, důležité v těch jednáních. A dále myslím, že je dobré kolegům říci, že tato iniciativa našeho výboru se ukázala být velice prospěšná, otevřely se minimálně ty komunikační kanály a myslím si, že do budoucna bychom měli eh, zapojovat eh, Eh, poslance příslušných eh, parlamentních výborů, jak v zemích EHP, e tak ve Švýcarsku, tak aby také mohli přispívat svými podněty a doufejme, že to přispěje eh, k dalšímu vývoji jednotného vnitřního trhu v tom širším kontextu i EHP a Švýcarska, což bylo původním cílem naší práce. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Harbore. Naším dalším řečníkem je paní Téle. Thank you, Madam Chair, um, Děkuji, paní předsedkyně, paní předsedající budu také stručná. Chci rovněž poděkovat zpravodaji a sekretariátu za vynikající organizaci a vynikající program. Eh, ten návštěv minulý týden eh, Zmiňoval jste přímo demokracie. Bylo velice zajímavé nechat si to vysvětlit do Švýcaru a také eh, pan předseda už o tom hovořil. Ve švýcarském systému existují vlastně příležitosti pro vyřešení některých těch výzev, na které narážíme, kterým čelíme. Myslím, že to také bylo zajímavé z toho hlediska, že máme delegaci pro eh, vztahy se švýcarském, norském, Islandem a Lichtensteinskem, Lichtensteinem. A myslím si, že bylo důležité slyšet, že vlastně ta práce je uznávána, je vnímána jako důležitá. Ta naše delegace předseda pan Gallagher. Eh, myslím si, že skutečně je to významná činnost a doufám, že Eh, že ta naše eh, delegace, že mm, se odrazí také v činnosti naší meziparlamentní delegace. Já si myslím, že eh, Rafalová zpráva je vyvážená, to bychom měli ocenit. Mně se líbí na vaší zprávě, že tam nic nekážete jiným, ale skutečně zaměřete na spolupráci a myslím, že bychom se měli skoordinovat s delegací, tak aby to, co my tady odsouhlasíme, bylo převzato i delegaci. Eh, bylo by hloupé, eh, kdybychom tady pracovali zprávu a pak se na to všechno zapomnělo. Je dobré, aby se pokračovalo postupu se dosahovalo na všech frontách. Eh, bylo by dobré, kdybychom také s těmi lidmi, s kterými jsme sešli minulý týden, abychom udržovali kontakt do budoucna. Ještě jednou chci poděkovat zpravodaji, stěnovým zpravodajům, sekretariátu a iniciativě pana předsedy Harbra podniknout tu návštěvu minulý týden. A nyní paní Vajlerová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já nyní bych nechtěla stěžovat kolegům život, ani kolegovi Třeskovskému. To už má život dost těžký, ale jsem dost překvapená. Rovněž z toho, co říká pan Kreuzmann. Totiž, že existují tak těžké překážky z důvodu přímé demokracie ve Švýcarsku, aby se nějaký právní akt dal vykonávat, uskutečňovat. Ostatní členské státy nemají až tak silnou tu přímou demokracii. Ale čas od času i k tomu dojde i u nás. A já si ještě vzpomínám, to já jsem teď ještě byla členkou jiného výboru, když jsme mluvili o volném pohybu um, pracovníků ze zemí střední a východní Evropy. A tam jsem byla velice překvapená, jak dokázalo Švýcarsko jedna, um, ehm, reagovat pružněji a rychleji a my to nemáme dodnes v Německu a ve Švýcarsku. A Švýcaři už celá léta využívají a otevřeli svůj trh, i když samozřejmě tam existuje pár drobných omezení. Já jsem tady velice překvapená takovým vysvětlením. Ano, pan um, zpravodaj to e, všechno krásně sestavil, ale ráda bych si vyslechla názor komise, možná pokud nebude dnes možné, tak v té závěrečné rozpravě, jak je to možné, že existují takové překážky, jež se staví do přímého vztahu eh, s nutností referenda, s přímou demokracií. My přece všichni doufáme, že někdy v blízké budoucnosti se snad Švýcarsko stane řádným členem našim. A pokud by to mělo být překážkou, to, že nějaké ústavní zábrany tam jsou. Tam už ani nejde o politickou dobrou vůli či e, to, že ta dobrá vůle by mohla chybět, to by bylo velice um, obtížné, to by bylo velice závažné. Možná by nám komise k tomu mohla pár slov říci. Thank you. Děkuji. Ano, zřejmě přijde taková možnost a doufám, že se komise dobře připraví, aby mohla na tu otázku odpovědět. A další, pan Šváb, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já rovněž bych chtěla začít tím, že poděkuji panu zpravodaji pro mě a myslím si, že i pro několik dalších kolegů je to velice důležité témat, protože se nás bezprostředně dotýká a tady právě paní Štajlerová, paní Rule i Tady pan Kreuzmann, to nevím, jak to bylo, ale my jsme rovněž mluvili o té delegaci, my jsme členy té delegace po spolupráci se Švýcarskem, takže to je takové dobré cvičení, je to velice konstruktivní zpráva a já se s kolegy shoduji v tom, že e, nalezla správná slova na správných místech, ale ještě tady mám otázku, jednak na zpravodaje a i na členy té delegace do Švýcarska. Totiž z toho, co vím já, tomu tak není, že by v bodu 7 e, Švýcarsko bylo jakoby eh, povinno tu eh, směrnici o službách eh, vykonat. Že služby ve Švýcarsku se nevykonávají, že se to tam neimplementuje. Tam se to objevuje ještě v bodu 13. Tady bych to rád vyjasnil. Zda opravdu, přestože tam není právní odpovědnost, se něco, ta směrnice bude vykonávat ve Švýcarsku, tak to by bylo skvělé. A u bodu 10, nevím, zda to je chyba překladu, anebo zda tady ještě by se mohla doladit ta volba eh, toho redaktora, redakční úprava, že by se to mohlo zvýraznit. Tady správně pan zpravodaj píše, že konstatuje, že tato opatření a tak dále mohla být na překážku poskytování služeb podniky z EU. Mohla být na překážku. Nevím, zda eh, tady to slovíčko könnten, to je takové trochu zdrženlivé. Ano, je to překážka, možná by se to nemuselo tak formulovat. Ale možná je to příliš zdrženlivé. A zajímavé mi připadá samozřejmě i to, že ty institucionální otázky, že se tady od nich hovoří, jednak v bodu 5, když se mluví o zájmech švýcarského parlamentu, která by rád, eh, který by rád spoluutvářel utvářel Eh, ale samozřejmě, pokud budou přicházet dobrými nápady, tak dobrá. Ale v té osmnáctce se mluví o těch společných výborech, ale to jsou přece jenom takové čistě orgány, jež eh, jednají in kamera se zavřenými dveřmi, ale to bychom měli pokud tedy opravdu ten parlament by měl právo něco eh, spolu vytvářet, tak bychom i těm výborům nakonec mohli umožnit přístup k těm informacím, která nám rada nedává z hlediska toho, co si za zavřenými dveřmi vzájemně dohodne, že tam by i oni mohli uvítat ta práva a jinak mi ta zpráva připadá výborná a chci za ní poděkovat. next speaker. Děkuji. Další, paní Gepardová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já zadávám tu zprávu velice vyváženou a je to opravdu výborný základ pro další práci. Rovněž i já bych nejdříve navázala na bod číslo 5, připadá mně jednak správný, jednak důležitý, zejména z hlediska státu mm, EFTA, čili ESVO, se jedná o důležitou záležitost, protože právě eh, tam jsou důležité závěry, které se musí eh, pak eh, provádět a je důležité, aby všichni dostali ty právní texty včas, aby se k ním mohli vyjádřit. A rovněž, aby včas věděli, co se bude dít, co e, se na ně řídí. Takže to je dobrá věc, to by se mělo opravdu posunout kupředu. A já vím od kolegu z Norska, s nimiž jsem přednedávnem hovořila, s nimiž jsem se sešla, že to je pro ně velice závažné, velice důležité, tedy to je e, krásná věc, pokud by se to podařilo. Tady mám ještě otázku. Ta se týká bodu 16. Tady jsem se musela pousmát, když jsem si to četla, totiž kdy tady, když tady čty, vítá nedávné přijetí švýcarských právních předpisů s cílem zohlednit zásadu Cassis de Dijon. Já už snad ten rozsudek znám z paměti. Tolikrát jsem ho četla. Ale stejně tak často jsem si vyslechla nejrůznější výklady. Co vlastně znamená ten rozsudek? Proč k čemu se vyjadřuje a jakým způsobem tedy bych chtěla vědět, jak pan zpravodaj myslí to s tím, že by se měla zohledňovat ta zásada, v jakém smyslu? Než mohu nebo souhlasit nebo nesouhlasit, tak bych nejdříve musela vědět, co tím míní protože to je stále ještě velice diskutabilní záležitost. Mnohého se tam mnozí tam vidí i věci, které tam vlastně nestojí v tom rozsudku, takže jak to myslí konkrétně pan zpravodaj? Děkuji. Okay, thank you. Now we... Děkuji. A nyní můžeme požádat eh, o vyjádření také představitele komise, pana Gripu. Prosím. Velice děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, děkuji za příležitost vyjádřit se zde na tom zasedání eh, a také chci poděkovat panu Třeskovskému za jeho zprávu. Myslím si, že to je první příležitost, nebo při první příležitosti již komise také ocenila tuto zprávu a my jsme také již vyjádřili i své stanovisko. Myslím si, že ta zpráva se dotýká těch správných aspektů a hovoří o pozitivních i negativních stránkách sektorálních eh, odvětvových dohod, které má Evropská unie se Švýcarskem. Domnívám se, že velice správně poukazuje na stávající problémy, které jsou v provádění těchto odvětvových dohod. Jak již zaznělo, tak komise by chtěla zajistit to, aby docházelo k uniformnímu uplatňování AKY. A jde také o to, že tyto odvětvové dohody jsou hodně statické, to znamená, že neberou v úvahu nový vývoj e, práva společenství. A to představuje problém. Proč? Protože e, Hospodářské subjekty Švýcarska jsou někdy v horší pozici, než jsou tedy uh, hospodářští nebo ty hospodářské subjekty Evropské unie. Myslím, že není náhodou, že od roku 2008 ještě nedošlo k dokončení žádné nové dohody se Švýcarskem, která by e, zpřístupnila e, trhy Evropské unii. V roce 2008 e, zde byly závěry rady, které žádaly o to, aby jakákoliv budoucí dohoda se Švýcarskem brala tyto aspekty v úvahu. Proto musíme velice pozorně Eh, prostudovat všechny tyto aspekty této zprávy a chci již nyní ujistit paní Dilu, že zcela jistě nezapomeneme na tuto zprávu, že ji zcela jistě nestrčíme někam do šuplíku. Myslím si, že ta zpráva přichází v právný čas vzhledem k tomu, že na jedné straně rada chce posílit své závěry z roku 2008, které se týkají vztahu se zeměmi ESVO, včetně Švýcarska, to tedy chtěla udělat v druhé polovině tohoto roku. A na druhé straně také asi dobře víte, že eh, také i Švýcarsko přemýšlí eh, o mm, jaksi změnách těchto, těchto mm, vztahů. V nedávné době eh, se tedy hovořilo o soukromém trhu, také se mm, čeká na zprávy, které se budou týkat této situace eh, v kantonech a také zde bude de Valderohovo zpráva během léta, která se bude týkat té federální úrovně. Myslím si, že je důležité, abychom věděli, jaké budou parametry a jak to bude vypadat v budoucnu. Nyní je to na úřadech Švýcarska, to švýcarské orgány se musí rozhodnout, jakou formu mají ty budoucí vztahy mít. Chtěl bych zdůraznit jeden aspekt. Upozornil na ně také již eh, jeden řečník, který hovořil přede mnou. Jde o to, jak se má Švýcarsko, nebo zda se má Švýcarsko účastnit také z eh, rozhodování. Eh, chci upozornit na eh, Norsko. V Norsku dochází k jakému, jakému si automatickému přijímání AKY a je tedy důležité, tedy, aby Norsko a Lichtenštejnsko se účastnilo všech procesů, které budou mít vliv na změny AKY, pokud chtějí toto AKY přijímat. Ve Švýcarsku je to jinak. Švýcarsko má zatím eh, s Evropskou unii pouze statické dohody, které ne, nepředstavují automatické přejímání AKY. A co se týče zás, před, vlastně, co se týče toho, aby se Švýcarsko účastnilo tedy legislativního procesu, tak to je ještě tedy otázkou. Myslím si, že to ještě vyžaduje větší přípravu. Také zde padla otázka na to, jaký má vliv ta přímá demokracie Švýcarska v tom, jak se provádí e, určitá pravidla. Myslím si, že o tom ještě budeme hovořit se s našimi švýcarskými protěžky. A myslím si však, že zatím zde není, neexistuje žádná překážka, proč by se eh, oni nemohli účastnit toho procesu. Spíše je otázkou, jaký to bude mít dopad, nebo jaký bude mít dopad, ta, jaká, jaká, jaký budou mít ta rozhodnutí dopad. Také zde máme určitou doložku typu gilotýny a eh, znamená to, že tedy všechny dohody jak si přestanou platit v jeden okamžik. Co se týče dohod se Švýcarskem, tak můžeme se podívat na všechny aspekty a zamyslet se nad tím, jak je vzít v úvahu, ale je důležité, abychom brali v úvahu zejména aspekty, které budou důležité tedy nejen pro Švýcarsko, ale také pro Evropskou unii. Tím bych chtěla svůj příspěvek zakončit a chci ještě říci, že se velice dobře podíváme na všechny doporučení této zprávy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát zpravodaji a připomenu ještě otázku týkající se principu zavraného a soudním dvorem v případě Cassidy John, jaká je vaše interpretace. E, naštěstí nemusím interpretovat případ e, Cassidy Dijon, protože Evropský soudní dvor to už učinil přede mnou. E, bylo, byl překaz Dijon, eh, Reinhardské bylo to na další. Naštěstí, respektive samozřejmě právníci vždy mají odlišný názor, ale pokud je o Švýcarsko, jedna, které třeba říci, že švýcarské soudy to nemusí aplikovat, v tom je ta situace zvláštní, eh, protože máme právě ten eh, zvláštní typ vztahu se Švýcarskem. To znamená, že Švýcarsko přebírá některou naši judikaturu, tak jak je to odsouhlaseno v bilaterálních výborech, například pro poskytování služeb nebo volný pohyb osob, ale interpretace může být odlišná. To znamená, oni vlastně nejsou vázáni interpretací Evropského soudního dvora, což eh, někdy vytváří řadu problémů, protože neexistuje jednotná interpretace, neexistuje stoprocentní právní jistota. Nicméně eh, mnoho švýcarských soudů stále více ve svých odvoděních rozsudků eh, cituje rozsudky Evropského soudního, rozhodnutí Evropského soudního dvora. E, švýcarští soudci tady e, často pracují právě s rozhodnutími Evropského soudního dvora, což je e, vítaná, vítaný vývoj a v mnoha případech také citovali právě rozhodnutí ve věci Cassis de Dijon, kde jde právě o vzájemné uznávání. To je tedy vítaný vývoj. Uvítali jsme tedy, že švýcarští soudci, soudci sami v zájmu Um, jednotnosti, tedy citují ESD, eh, e ovšem rádi bychom měli nějakou záruku, protože stále je na švýcarských soudcích, jak se rozhodnou, nemáme jistotu, že se bude judikatura vyvíjet jednotně. Nicméně tedy vzhledem k tomu, že švýcarští soudci jsou otevřeně, tak de facto tady máme jednotné provádění judikaturu. Dále bod 4.5. Eh, Lisabonská smlouva, jak víte, umožňuje lepší poskytování informací eh, parlamentům členských zemí. Naší praxi ve výboru je, že přizýváme poslance eh, parlamentu členských zemí a vedeme s nimi konstruktivní diskuse. Ehm, a říkáme, že pokud tady máme tak vynikající vztahy se zeměmi EHPSO, tak bychom měli čin maximum pro to, abychom co nejdříve informovali i jejich poslance, poslance jejich parlamentů, eh, protože tím se také zrychlí a postup přijímání příslušné legislativy v jejich zemích. Pokud je utváření rozhodnutí, tak eh, eh, někdy přizýváme eh, poslance, už jsme to provedli například s norskými poslanci, možná bylo vhodné to učinit i se švýcarskými poslanci, zejména tedy od přijetí Lisabonské smlouvy, ale už předtím v případě spolurozhodování je pravda, že ta rozhodnutí jsou utvářena i zde v Evropském parlamentu, takže myslím si, že bychom mohli o něco více otevřít své vlastní dveře. Pokud je o bod 10, Andreasi, ano, eh, eh, diplomaticky, tady užíváme tu formulaci eh, překážka poskytování služeb podniky z EU, samozřejmě jde tady, mohla by být na překážku, pokud by vám vyhovovala nějaká průraznější formulace, tak se jistě můžeme dohodnout. Takže já si myslím, že to byly vlastně ty jediné konkrétní připomínky. Čekáme na pozněcí návrhy a se stínovými zpravodaji budeme pracovat na kompromisních návrzích. Jak jsem řekl, já sám změním jedno, dvě věci, protože ten návrh jsme pracovali celka před dvěma měsíci, pak proběhlo slyšení, konzultace, návštěva švýcarská, takže jistě není nic divného na tom, že bude třeba to malinko změnit, ovšem ne nějak zásadně ta hlavní věc eh, je co do budoucna, protože nyní máme obrovskou agentu a musíme tedy nastínit eh, cestu do budoucna. Minimálně bychom měli přizvat, eh, vyz, pardon, vyzvat obě strany, aby se zabývaly možnostmi, které jsou na stole. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Blíží se termín pro poznací návrhy, pokud se dobře pamatuje, to 2. června a potom se tedy sejdu um, se skvělými stínovými zpravodaji a budeme s velkou vážností přistupovat eh, k pozměňovacím návrhům, které kolegové předloží. Děkuji mnohokrát, děkuji všem za tuto vynikající výměnu názorů. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 7. června v 18.00. Je na čase ukončit veřejnou část dnešní schůze. Eh, budeme pokračovat schůzi koordinátorů. Děkuji a přeji vám všem příjemný večer.